Thank you for being here and... Děkuji za to, že jste dnes dorazili a děkuji také za to, že jste přišli na společné slyšení s Výborem pro kulturu. Bylo to velice užitečné slyšení a je to výraz naší obvyklé spolupráce s ostatními výbory, takže pro tentokrát to bylo s Výborem pro kulturu. Přesně ve 12.30 musíme dopolední jednání uzavřít, takže začneme rovnou a pokračovat pak budeme odpoledne již od dvou hodin, kdy bude na programu jednání výměna názoru s Marian Tyson. Ale teď eh, se budeme věnovat vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Budeme se zabývat pozměňovacími eh, návrhy. Předám slovo paní eh, zpravodajce a pak proběhne výměna názorů. Paní Moran je tedy začne. Nebo Jungerius, paní Jungerius, kdokoliv. Mím. Děkuji. I za sebe bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se opravdu vynasnažili připravit pozměňovací návrhy. Jsem přesvědčená, že se nám podaří maximálně vytěžit z těchto návrhů a vytvořit prospěšné kompromisy. Já vím, že jste investovali hodně času do zpracování svých návrhů a děkuji vám za to. Teď bych se zmínila o kolektivních eh, dohodách a o návrzích, které se jich týkají. K tomuto tématu byla podána celá řada návrhů. Některé z nich eh, chtějí, aby všechny kolektivní dohody platily na vysílané pracovníky, například ty, které platí v určité zeměpisné oblasti, v určité profesi, v určitém odvětví. A nebo aby to byly ty dohody, které eh, jsou uzavřeny těmi organizacemi, které zastupují nejvíce zaměstnanců. Takže jedna skupina eh, návrhů je směrem k většímu počtu kolektivních dohod, ale pak tady byly poslanci a návrhy, které eh, říkají, že by se to mělo týkat pouze tzv. všeobecně uplatnitelných kolektivních eh, dohod. Eh, Takže skutečně ta šíře návrhu k tomuto tématu je veliká. Elizabeth, eh, odměny. Děkuji. Nejprve výdaje a odpočty výdajů od platů, protože to se týká také problematiky odměny. Takže možná by to bylo dobré eh, propojit tato dva témata. A pak se ještě zmíním o subdodávkách. Takže nejprve k těm výdajům a odpočítávání určitých nákladů od eh, platů. Teď jsou předloženy určité návrhy poslanců, kteří říkají, eh, že by chtěli uplatnit národní pravidla na výplatu výdajů, například eh, diety, eh, ubytování, náklady na cestu. A že by to mělo být tedy zajištěno i pro vysílené pracovníky. Více si přejí zařadit i tato práva do těch hlavních práv týkajících se odměny. Tito poslanci také navrhují, abychom zajistili, že tyto výdaje na mm, cestovné a ubytování se nebudou odečítat od platu pracovníků a že další odpočty na školení, vybavení eh, také nebudou eh, zohledňovány. Takže jedna cesta je eh, žádné eh, odpočty, nejenom pokud jde o cestovné náklady, ale také o školení a vybavení. Nicméně na druhé straně jsou tady poslanci, kteří nejsou pro takové návrhy. To je ovšem záležitost, o které musíme společně diskutovat a pokusit se na základě společných diskuzí vypracovat závěrečný text za náš výbor. Nyní k otázce subdodávek. To je věc, která se týká mm, částečně záležitostí, mm, na nich se budou, na něž se budou aplikovat kolektivní smlouvy. Takže máme k tomu několik pozměňovacích návrhů. Některé z nich eh, chtějí upravit anebo vyškrtnout návrh komise v tomto místě. Jak se asi vzpomenete, tak návrh komise říká, že pokud je tady vnitrostátní pro subdodavatele, tak taková povinnost musí platit rovněž pro vysílaného pracovníka. A v případě, že tyto povinnosti jsou zapracovány na úrovni firmy do kolektivní dohody, tak to znamená, že taková dohoda by také měla platit pro vysílaného pracovníka. Proto je tady, jak jsem říkala, ta vazba mezi kolektivními dohodami a otázkou subdodávek a subdodavatelů. Jiné pozměňovací návrhy, eh, tedy některé pozměňovací návrhy podporují takový přístup, jiné jsou zase proti a uvádějí, že kolektivní smlouvy na úrovni firm by nikdy neměly platit pro vysílané pracovníky, například eh, kvůli možné diskriminaci. Elizabeth, prosím. Co se týká podmínek ubytování, tak budu velmi stručná. Je zde několik pozměňovacích návrhů, které by měly podpořit to, co jsme navrhli v našem návrhu zprávy. A tedy dodržování samozřejmě dobrých podmínek eh, ubytování. Ale to nás vlastně nepřekvapuje, protože si myslím, že všichni, eh, všechny politické strany a všichni aktéři v podstatě se mohou na tom shodnout, takže si myslím, že se na to budou dívat pozitivně. Děkuji. A poslední věc jsou uh, eh, PO boxové firmy. Je tady několik uh, takových návrhů, které se týkají problematiky falešného, fiktivního vysílání pracovníků a z nich se uvádí, že pokud tedy vysílání není skutečné, tak je třeba okamžitě aplikovat legislativu hostitelské země a to od prvního dne, leda, že by eh, ustanovení domácího státu byly výhodnější. Ale jiné návrhy k tomu přistupují z jiné strany a hovoří o povinnosti firem dosahovat určitého obratu v příslušné zemi, do které vysílají pracovníky, anebo že taková firma může vysílat pouze do odvětví, která se shodují s odvětvími, v nichž aktivně podnikají ve své domácí zemi. Takže to pravidlo je trochu jiné, ale objevuje se tam často myšlenka, že minimální období, během něhož musí vysílaný pracovník být zaměstnán předtím, než je možné ho vyslat, eh, tak toto považujete za část řešení problému. Jiná skupina pozměňovacích návrhů zase řeší podvody a uvádějí, že situace vysílání nes, nemůže zahrnovat více než dvě jurisdikce. A pokud tomu tak je a zahrnuto je více než eh, dvě, jsou více než dvě eh, jurisdikce, tak okamžitě platí legislativa hostitelské země leda, že by byly eh, domácí ustanovení výhodnější. K tomuto tématu se vyjadřovali také kolegové, kteří se domnívají, že vůbec eh, žádná nová pravidla v tuto chvíli nepotřebujeme a že je řešení spočívá v v lepším provádění stávající legislativy, zejména eh, přes národní úřady a eh, zejména dobrým uplatňováním článku 3 a 4 směrnice o prosazování práv, která už platí. Já i Elizabeth si myslíme, že lepší prosazování pravidel a lepší pravidla sama o sobě se vzájemně nevylučují. A to je tedy náš společný postoj, z něhož vycházíme v naší práci. Takže to je ode mě pro tuto chvíli vše. Těším se na vaše názory. A jen ještě taková drobná připomínečka ohledně problému vysílání těmi pracovními agenturami. Jeden pozměňovací návrh má za cíl vyjmout z oblasti působnosti eh, z tohoto textu pracovní agentury. Některé pozměňovací návrhy nejdou až tak daleko, ale navrhují Eh, pouze omezit to na určité situace a mnoho poslanců předložilo posměňovací návrhy, aby se znovu zavedl článek 3.9, který navrhla komise zrušit, tak, aby bylo možné jít ještě dál než ten nový odstavec navržený komisí a zdá se nám, že toto jde správným směrem, protože jde to právě tím směrem, toho návrhu, který my jsme předložili. A samozřejmě velice nás budou zajímat vaše názory, vaše připomínky a náměty. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Děkuji. Předávám slovo paní McIntyre za EKR. Je to stínová zpravodajka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Předně bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám za odvedenou práci do dnešního dne. Vím, že při předchozích rozpravách jsem už hovořila o některých záležitostech a tak něco zopakuji. Je velice důležité, abychom neusilovali o další rozdělení Evropy. A myslím, že některé předložené pozměňovací návrhy odrážejí to, že zde jsou eh, dosti značné rozdíly a rozkoly a já myslím, že bychom se dalšímu rozdělování Evropy na východ a západ měli vyhnout. A proto nás čeká hodně práce, abychom našli dobrý konsenzus. A myslím, že je třeba hledat pragmatická, funkční řešení, která budou fungovat pro všechny členské státy, pro všechny pracovníky, pro všechny firmy. Takže nijak nepodceňuji úkol, který před námi stojí je třeba eh, odstranit stávající mezery, které umožňují falešné vysílání pracovníků a také musíme zajistit ochranu pracovníků. Zároveň ovšem si nepřeji opatření, která umožňují protekcionismus. Některé země mohou potenciálně některá z těchto pravidel využívat jako protekcionistických opatření a to je mi opravdu líto. A země, o které hovořila Agnes, a ještě k tomu, co říkala Agnes, já si myslím, že bychom se měli soustředit především na dobré prosazování stávajících pravidel, než zavedeme plošné změny ve velice komplikovaném legislativním prostředí. A teď ještě dvě konkrétní věci. Za prvé, dlouhodobé vysílání pracovníků. Často se využívá firmami, které vysílají své pracovníky v rámci vnitropodnikových přesunů. Někdy to jsou totiž velké kontrakty, které znamenají, že pracovníci musí zůstat v zahraničí opravdu poměrně dlouho. A také velice důležité, abychom dali těmto firmám dostatečnou flexibilitu, která jim umožní podnikat ve svém oboru a já doufám, že tak budou eh, zpravodajky příznivě nahlížet na moje pozměňovací návrhy, které se tomuto věnují. Další oblast to, je, eh, to jsou nové formy podnikání a práce. Například výrobci nejenom prodávají své výrobky, ale často společně s nimi také celé balíčky služeb, které s těmi výrobky ehm, výrobky eh, souvisejí. A já děkuji Martině eh, za dnešní snídaní, kde nám firmy říkaly, jaké mají potíže, když musí například v rámci smlouvy opravit dodaný stroj, a musí ho eh, opravit v rekordní lhůtě a nemají dostatek času na to, aby eh, se zaregistrovali, vyplnili všechny formuláře a je třeba si uvědomit eh, tyto nové formy práce a fungování. Děkuji. Thank you. Děkuji a nyní předávám slovo paní Dlabajové a nám všem musím říci, že eh, musíme být struční, nemáme moc času. Děkuji. Paní předsedkyně, opravdu je to těžké, abychom byli struční, když eh, máme eh, se vyjádřit ke všemu. Já děkuji spolu s pravodajkám za prezentaci. Myslím, že před námi je ještě dlouhá cesta. Mám těch 500 návrhů, což ukazuje, že problematika je velice důležitá, ale také to naznačuje, že jsme dosti rozpolceni v některých věcech. Také musím říct, že ALDE se příliš nesoustředila na kvantitu, ale šlo nám více o kvalitu pozměňovacích návrhů. Řešili jsme reálné problémy, které jsem zmínila již dříve v našich rozpravách. Teď bych už jenom řekla, že, na žádném, že zatím nebylo žádné zasedání stínových zpravodajů, takže bych eh, už nyní veřejně požádala spolu zpravodajky, aby zvážili Eh, všechny hlasy, které zaznějí, aby je zvážili, zhodnotili a navrhli kompromisy, které půjdou nad rámec národní politiky, protože myslím, že teď je potřeba opravdu eh, zvážit eh, názory, které jdou nad rámec národních politik. Také věřím, že řada našich návrhů se pro mm, mění v kompromisní návrhy a trvám na tom, aby byly návrhy věcné, abychom vycházeli z faktických údajů, z judikatury a abychom nastavili reálné podmínky pro ty, kdo pracovníky vysílají. Proto jsem dnes zorganizovala tu pracovní eh, snídaní, abych umožnila zaměstnavatelům vyjádřit se k reálným problémům, s nimiž se při vysílání potýkají. Teď ještě čtyři věci velice rychle. Já už jsem je zmiňovala dříve, takže je možná znáte. Za prvé, délka trvání Tady mám určité pochyby. Stále mám pochyby o, o tom, zda by tady měly být nějaké eh, časové limity. A je potřeba zajistit, aby nedocházelo k falešnému vysílání a to prostřednictvím směrnice o prosazování práv. Eh, to je náš hlavní problém. Ne ty časové lhůty, ale ta reálnost ehm, vysílání. Dlouho můžeme hovořit také o odměnách. Tady je jasné, že někteří poslanci, kteří jsou ze státu, kde minimální eh, plat je stanovován na státní úrovni, budou chtít eh, pokračovat se stávajícím zněním minimální mzda. To je pochopitelně logické, ale musíme najít kompromis. Subdodávky. Tady jsem předložila pozměňovací návrh, abychom vyškrtli eh, tuto novou povinnost, protože některé subdodávky Ehm, a ta mm, usnesení, eh, respektive ustanovení k tomu byla velice nejasná, takže já navrhuji to vyškrtnout, protože to opravdu jasné není. A poslední konkrétní věc eh, je doprava. Myslím si, že to nemůžeme řešit v této legislativě. Teď čekáme na návrh eh, komisařky Bolc, která přislíbila konkrétní legislativu pro oblast dopravy a tak si myslím, že s tím musíme počítat, musíme to nějak zohlednit a víme, že to bude senzitivní věc. Na závěr tedy jenom chci říci, že trvám na tom, aby pravidla, která připravíme, byla jasná, jednoduchá pro firmy, abychom je nezatěžovali, zejména malé a střední podniky, abychom nezatěžovali nadměrnou byrokracií a nereálnými eh, požadavky. Všichni těžíme z vysílání pracovníků. Obě země, které se podílejí na vysílání, vždy vytěží eh, z tohoto eh, aranžma. Takže mobilita služeb musí být eh, ochráněna i pro budoucí generace a myslím si, že to je hlavní, na co nesmíme zapomenout. Jinak se těším na naše další spolupráci a intenzivní zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji nyní paní Kary, prosím. Tak, eh, formen. Eh, tak to Děkuji mnohokrát. Eh, chci poděkovat oběma spoluspravodajkám, které opět ukázali velice otevřený způsob práce a velice otevřeně představili i souhrn těch představených pozměňovacích návrhů. Je jich mnoho a Podíváme-li se na ně na všechny, tak musíme zhodnotit, jaké je naše východisko. Podle mě je to východisko takové, že chceme stejný, stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. Konec konců i pan Juncker říká to samé. Takže to je první věc. A je potřeba si uvědomit, že na trzích v členských státech jsou velké rozdíly. Jsou zde velké eh, velké rozdíly mezi eh, hromadnými eh, dohodami, sektorovými dohodami, národními dohodami, místními dohodami. To znamená celá řada různých rozdílů na trhu. Proto bude potřeba vyjednávat s neustálým zaměřováním se na ten základní princip, to znamená stejná mzda za stejnou práci. Otázka hospodářské soutěže není otázka toho, kdo zaplatí nejméně na platech a poskytne nejhorší pracovní podmínky. Přesně to musíme ukázat prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Je potřeba mít eh, maximální možnosti odkazovat se na eh, příslušné smlouvy, příslušné kolektivní dohody. A myslím si, že odměňování rovněž reflektuje trh práce a je velice důležité, aby členské státy sami definovaly, co to odměnova, odměňování je. Eh, jsem ráda, že zde se mnou spolu pravodajky souhlasí. A chceme také určité časové omezení toho vyslání. A je to proto, že vyslání přece musí být dočasné. Není to to samé, jako odstěhovat se do nějakého státu a pracovat tam. Ne, vysílání je ze své podstaty dočasný fenomén. A proto navrhujeme nejen zavedení časového limitu, ale navrhujeme také zdůraznění toho, že sice pracujete eh, v nějaké zemi, ale dočasně. Pokud jste tam natrvalo, tak jste přistěhovalec. Eh, Zprávy, která se k tomu vztahují. A tím pádem bude potřeba mít i další pravidla, zastavit společnosti na PLPOX a tak dále, ale to zvládneme, těším se na spolupráci. Děkuji, tedy Reintke má slovo. Děkuji. Děkuji spolu zpravodajkám a všem stílovým zpravodajům, kteří představili pozměňovací návrhy. Ano, jsou zde rozdíly, ale když jsem četla ty pozměňovací návrhy, viděla jsem, že zde je silná vůle mezi skoro všemi, kteří na tomto pracují, najít soulad mezi svobodou poskytování služeb, což se shodneme, že je základní právo v EU, a mezi silnou ochranou pracovníků na straně druhé. Takže je zde mnoho prostoru najít společnou pozici. Obecně za to bych ráda řekla, že všechny naše pozměňovací návrhy byly připravovány v duchu vytvořit výsledek, který bude prospěšný pro všechny Evropany jak pro ty, kteří potřebují důstojné pracovní podmínky při práci v jiném členském státě, tak pro ty, kteří pracují doma. Abychom je nepoštvávali proti sobě, abychom vytvořili situaci výhodnou pro všechny v EU. Ráda bych komentovala některé ty věci, které tady zazněly. Za prvé, myslím si, že je velice důležité mít právní základ ještě jiný než pouze svoboda poskytování služeb, mít to zakotveno také v ochraně pracovníků a svobodě pohybu, protože hovoříme také o svobodném pohybu pracovníků v EU a to by mělo být v tom právním základě tohoto dokumentu také reflektováno. Hovoříme-li o odměňování, myslím si, že bude muset eh, proběhnout prodloužení, a to je také reflektováno v našich pozměňovacích eh, návrhů, že tedy ty odpočty eh, diet, cestovních nákladů a nákladů na ubytování je problematické a mělo by být explicitně uvedeno v té směrnici, že něco takového není možné. Co se týká trvání, pro mne je toto problém právního vyjasnění celé věci. Ve směrnici aktuálně máme uvedeno, že vysílání je dočasný fenomén a v rámci právní jednoznačnosti bychom měli rozhodnout o tom, co to vlastně znamená, protože návrhy jsou zde různé a na schůzí stínových zpravodajů bychom se o tom měli bavit. Co se týká kolektivních dohod, aktuálně vidíme to, že zde máme skutečně velice malý počet kolektivních smluv, které se týkají v členských státech vyslaných pracovníků. V Německu máme například 70 tisíc kolektivních dohod eh, celkem a jenom 20 z nich platí i pro vyslané pracovníky, takže tady vidíte, že je potřeba rozšířit eh, pole působnosti. Ale i zde máme různé návrhy, musíme se podívat na jednotlivé právní postupy v členských státech a vypracovat nějaké technické řešení, které bude funkční ve všech členských státech, ale bude řešit ten zásadní problém, tedy, že zde jsou tyto obrovské rozdíly aktuálně v členských státech, co se týká eh, používání kolektivních dohod pro vyslané a nevyslané pracovníky. Co se týká subdodavatelství, a už končím, naším cílem by mělo být i Eh, předcházet obcházení. Takže i to musíme eh, vyjaznit a sektor dopravy je jeden z těch sektorů, kde zažíváme velké problémy s vysíláním pracovníků. Takže to musí být také součástí našeho jednání, ta směrnice tam musí platit. No, my jsme představili pouze 30 návrhů, jak zmínila Elizabeth. A udělali jsme to, protože jsme chtěli ukázat, že jako zelení máme koherentní pozici v této debatě a chceme být konstruktivní eh, se všemi ostatními frakcemi, chceme najít eh, co nejsilnější pozici na straně Evropského parlamentu, protože stínový, stínový spravodajové rozhodování zde v parlamentu je pouze první krok zde, pak půjdeme do trialogu a budeme muset diskutovat s komisí a s radou. A proto si myslím, že v tomto duchu dospějeme určitě k, k velice kvalitní společné pozici ve výboru i jako celý parlament. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, Laura Agia tu není. Slovo má pan Martin. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já vás asi nepřekvapím, když řeknu, že nám velice vadí a nelíbí se nám tato práce, i když je potřeba ji odvést, protože my jsme pro čisté a jedno prosté zrušení směrnice o vysílání pracovníků. A to z hlavního důvodu, protože se domníváme, že je to jedna z hlavních příčin sociálního dumpingu, který existuje v Evropské unii. A druhý důvod je, že zjevně je to že to nic moc nezmění, že to je jen takové přecizelování, protože převládají finanční zájmy prostě. Paní McIntyre velice dobře se dotkla jádra toho problému, to znamená konkurence mezi zeměmi východní a západní části Evropy. A vysílaní pracovníci ze zemí východní Evropy, to je prostě pro ně zajímavé, je zajímavé, aby ta směrnice trva, přetrvala, aby se zvyšovaly platy a samozřejmě mají tak zájmy, eh, aby ta směrnice dále platila a země západní Evropy, či ty subdodavatelské malé a střední podniky mají také zájem na tom, aby směrnice přetrvávala, protože mohou buď někdy je zachrání, buď tedy využití této směrnice, anebo zkrachují prostě. A samozřejmě ti velcí investoři, ti velké firmy mají také zájem na tom, aby pokračovala platnost směrnice, pokud by se snížily mzdové náklady, tak by prostě snížily své zisky a nemohly by vyplácet takové dividendy svým akcionářům, kterým by se to nelíbilo. A když se podíváme na práci, kterou odvedly naše dvě spolu zpravodajky paní Moren Šartě a e, její kolegyně, doufám, že jsem správně vyslovil jméno, tak Vlastně se zde hraje taková hra s těmi pozměňovacími návrhy. My jsme také předložili jich několik, ale jak asi spolu pravodajky zjistili, tak vlastně se snažíme maximálně snížit efekt sociálního dumpingu. To je cíl našich pozměňovacích návrhů. A tedy, abychom postupovali tak, aby se chránili naši národní pracovníci. Řešení, které navrhujeme, ale často to tak je s našimi pozměňovacími návrhy, tak pro nás, přestože ta směrnice se zachová, tak ideální by bylo, aby to nejpříznivější pracovní právo mezi tím hostitelským státem a tou zemí původu platilo a to od prvního dne pro ty vysílané pracovníky. A tak by vlastně všichni z toho mohli těžit, jak země východní Evropy, tak země západní Evropy. Snažil jsem se zestručnit to, abych dodržel ty tři minuty, které mi byly byly vyhrazeny. Děkuji. Děkujeme vám a teď vám přečtu seznam řečníků, pak ho uzavřeme, protože už máme jenom hodinu a chci dát možnosti spolu s pravodajkám, aby odpověděli. Takže já, Emilian Pavel, Adam Kosa, pan Leners, pan Kukan, Tomas Mann, Danuta Jezlověcká, Renate Weber, paní Šojdrová, Helga Stevens a pak snad ještě Ule Kristensen a spolu s pravodajky. A to bude všechno. To znamená, že nemůžete hovořit tři minuty jako teď. Helga Stevens, vy jste na seznamu. Ne, nezlobte se, ale já jsem stínová zpravodajka u této věci, ne? Já jsem stínová zpravodajka, nechápu, proč jsem až na konci toho seznamu. Měla jsem dojem, že bych byla měla mít čas teď. Podle našich informací, říká paní předsedkyně, je stínová zpravodajka paní McIntyre a ta slovo dostala. Nemáme dva stínové zpravodaje za ECR. Tak, tedy nejprve já. Chci zdůraznit, chci zdůraznit, že je důležité rozšířit eh, právní základ. Zde nikdo zde nepopírá, že tato směrnice je v naší působnosti nebo že by neřešila práva pracovníků. Nechápu, proč by eh, se právní základ měl týkat pouze vnitřního trhu. Rovněž eh, jsme zde měli několik právních odborníků, kteří nám říkali, že je důležité řešit interpretaci jednotlivých soudních případů, zejména případ Laval, což by nám umožnilo posílit práva pracovníků. A souhlasím s Jutou Steinruck eh, o té otázce dopravy. Chtěla bych zdůraznit, jak je důležité, že kompetence odměňování je výlučná kompetence členských států, což zmínila paní Moran Chartier. Eh, koncept eh, remunerace musí být posílen v členských státech na základě aktuální praxe. Evropa si už nemůže dovolit platový dumping. Je potřeba zavést změny, které zajistí, že se skutečně něco změní v terénu. Ohledně časového limitu zde navrhuji to smazat, pokud se ta klíčová, ty klíčové otázky pro práva pracovníků vyřeší v jádru té směrnice. Nemyslím si, že je nutný konkrétní časový limit mít nějaký žebříček práv, vytváří jedně zmatení mezi pracovníky a zaměstnavateli. Je jasné, je musí být jasné, co přesně vstupuje v platnost po roce 24, jestli 12 nebo 6 měsíců, zda se ten pracovník poté považuje za vyslaného a jak místní odbory budou vědět, že můžou podniknout nějakou hromadnou žalobu, pakliže to bude nutné. Takže to jsou vysvětlení k mým vlastním pozměňovacím návrhům a s tím dávám slovo panu Emilianu Pavlovi. Prosím, buďte věcní, máte jen několik málo minut. Děkuji, budu mluvit německy. Ano, nové členské státy se jednoznačně hodně zajímají o tuto směrnici. Mám eh, několik otázek, které mi nedají spát. Jak to vypadá v praxi, to, co tady navrhujeme v pozměňovacích návrzích? Jak to vypadá, jak to ovlivní ty, kteří respektují vše, co je ve staré směrnici. Pokud bych si to měl odpovědět já sám, no tak zde vidím jasnou potřebu to dále diskutovat se spolu s pravodajkami a stínovými zpravodaji. Ti, kteří starou směrnici nerespektují, zkrátka nedodržují to, co se tady usneslo před několika lety, tak s touto novou směrnicí budou nějak podpořeni v tom, aby respektovali ta nová pravidla? Má odpověď je ne, je vůbec nezajímá, co jsme si tady my dohodli. Firmy na PO Box, ano, to je něco, kde naprosto souhlasím s pozměňovacími návrhy, ty musíme odlovit. Po těch musíme jít. Ehm, tato směrnice by také mohla vést k velké migraci pracovníků. Co pak uděláme s členskými státy, kde budou pracovníci chybět? Ehm, mě dost ohromilo, že eh, tady slyším, že firmy, eh, které budou chtít investovat do eh, platů, Eh, budou moci vysílat pouze v uvozovkách staré zaměstnance, ale nové smlouvy to znamená noví zaměstnanci. Tak co s tím? Eh, co se týká toho 13. platu nebo něčeho takového, já si nedovedu moc eh, vysvětlit, eh, jak to bude fungovat. Tedy někdo, kdo pracuje 8 měsíců, 6 měsíců z toho je pryč, tak co, co dostane? 13. plat přepočítaný na 2 měsíce, nebo na 8 měsíců, nebo na 6 měsíců, nebo jak to bude? Já si myslím, že to musíme ještě trošku vycizelovat, aby bylo jasnější, co přesně to bude znamenat pro lidi, kteří se těmito pravidly skutečně řídí, kteří je respektují. Potom, eh, jak říkám Agnes, s celou řadou věcí souhlasím, ale eh, jednu věc neskousnu a to je to omezení na 6 měsíců. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji. Pan Kosa má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pokusím se o stručnost. Při vší úctě eh, pro obě spoluspravodajky dosáhli jste lec čehos, ale nepřesvědčili jste mne úplně o tom, že ten proces je nezbytný. Každopádně pokusíme se z něj udělat to nejlepší. Rád bych poukázal na to, už jsem to zmínil opakovaně konec konců, že toto není problém východu versus západu. Druhá největší země co do vysílání je Německo a stejný plat za stejnou práci, to je princip, který bychom si měli vynucovat nejprve na lokálním základě, na lokální úrovni a poté získáme důvěryhodnost, abychom něco takového mohli protlačovat na úrovni mezinárodní, respektive celoevropské. Tito e, smluvní pracovníci obvykle dostávají nižší platy než stálí zaměstnanci. Teď tedy hovořím o zaměstnancích Evropské komise. Já jsem jim napsal dotaz a oni mi odepsali, že něčí plat závisí na mnoha faktorech, přičemž tedy o čem to konkrétně mluvíme, eh, jde o právní základ já jsem přesvědčen, že je špatný přístup dívat se pouze na platy a zaměstnance. Zaměstnanci musí být chráněni. A to samozřejmě ovlivňuje svobodu poskytování služeb. Takže to je něco, čím se budeme muset zabývat. Nařízení Řím 1 by mělo být i fundamentálně pozměněno. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů na toto téma a rád bych poprosil eh, stínové zpravodaje a spolu zpravodajky, aby mé změny zvážili. Já jako právník tyto aspekty nemohu ignorovat. Jsou to aspekty přímo ze smluv, na kterých se má zakládat celá naše práce. Je potřeba plně respektovat nařízení Řím 1. Poslední věc, kterou bych chtěl říci, je dobře, podívejme se na pozměňovací návrhy k tomuto nařízení. Já jsem rozhodně připraven spolupracovat. Ale řešme to z hlediska vynucování aktuální legislativy. Kdo to bude řešit? Například ten francouzský případ, kde nedávno byl vydán dekret, který požaduje, aby všichni uměli francouzsky, včetně pracovníků ve stavebnictví. Pokud neumí francouzsky, nemohou ve Francii nic stavět. A to je přesně ten druh fenoménu, proti kterému musíme bojovat, čemu musíme zabraňovat. Rád bych svůj příspěvek uzavřel tímto. A e, tady tedy nejsem úplně v souladu s názory obou spolu zpravodajek, ale myslím si, že zde je velká příležitost prospěchu pro všechny. Měli bychom ji využít. Děkuji vám. Teď má slovo pan Lennertz a Potom pan Kukan. Máte slovo. Thank you very much, Chairman. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat oběma spoluzpravodajkám za odvedenou práci a všem kolegům, kteří předložili 500 návrhů, což jistě usnadnilo život našim zpravodajkám do příštích týdnů. Ještě jednou zdůrazním, že je třeba si uvědomit, že hovoříme o volném oběhu služeb a nikoli v pracovníků. Pracovníci vždy měli právo odejít do jakéhokoliv jiného členského státu a tam podle pravidel dané země pracovat a toto právo nadále mají. Tady jde o volný pohyb služeb a v původním návrhu eh, bylo jasně uvedeno, že potřebujeme více eh, vysílání pracovníků a já z Nizozemska to eh, potvrzuji. Nicméně to vysílání musí být férovější. A když se podíváme na pozměňovací návrhy, nečetl jsem tedy všechny, tak je tady koalice těch, kteří chtějí zjednodušit vysílání a pak skupina těch, kteří chtějí, aby vysílání bylo férovější. A když to skloubíme, tak dosáhneme perfektní rovnováhu snahy a to jsou přesně ty moje pozměňovací návrhy, které jsem předložil já, takže bych vám tak trošku doporučil, abyste je schválili. Myslím si ale, že je dobře, že chceme upravit současná pravidla, protože doposavat vysílání pracovníků eh, nikdy nefungovalo úplně přesně tak, jak se to v 90. letech eh, naplánovalo a ta pravidla si myslím, že teď eh, můžeme upravit trojím způsobem. Jednak lépe se vyhnout falešnému vysílání, uvědomit si, jaké jsou tady vazby mezi vysílanými pracovníky, falešně vysílanými pracovníky a firmami které vysílají a státy, do kterých se vysílá. Pak je tady otázka odměn. Tady chci poprosit spolupracovníky, spoluspravodajky, aby sladili tu odměnu více s národní legislativou a pokud by dokázali najít způsob, jak definovat odměnu v této směrnici, tak bychom tím vlastně vyřešili spoustu dalších problémů. Pak je tady otázka trvání, délky trvání Opět se to částečně vyřeší jasnými pravidly o odměnách. Dále třeba zajistit určitou flexibilitu pro jednotlivá odvětví, protože jsou tady rozdíly mezi odvětvími, někde se vysílá více, někde méně a musíme zajistit, abychom se nesnažili nasadit jedno řešení na všechna odvětví. A poslední věc, plně souhlasím eh, s panem Kosou, že eh, musíme zajistit i ve snaze eh, najít politický kompromis takové řešení, které je právně odolné, kvalitní, abychom si nezadělali na další problémy u Evropského soudního dvora do budoucna. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Kukan a potom pan Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, předně chci říci, že velice děkuji oběma spoluspravodajkám za to, jakým způsobem spustili dnešní dopolední diskuzi a děkuji také za velice tvrdou práci na této obtížné problematice. Několik málo obecných poznámek. Já už jsem vyjádřil svůj postoj ve svých pozměňovacích návrzích samozřejmě. Teď bych jenom řekl za prvé, že doprava by se měla řešit v sektorově specifické legislativě. Takže žádám obě spoluspravodajky, aby znovu zvážily dopady, které má tento přeskum na podniky, které fungují v Evropské unii. Chci zdůraznit, že přeskum směrnice o vysílání pracovníků není bojem mezi pracovníky a zaměstnavateli v žádném případě. Spíše se jedná o to, abychom zajistili, že jednotný trh bude dobře fungovat, že bude fungovat oběma směry, ale co je velice důležité, že ochrání svobodu pohybu služeb. Abychom dosáhli tohoto cíle, tak je potřeba více naslouchat eh, těm, kdo se skutečně aktivně každodenně podílejí na vysílání pracovníků, to znamená naslouchat firmám, které vysílají a těm vysílaným pracovníkům samotným. V této souvislosti je třeba zajistit, abychom nevytvořili zbytečně vysokou administrativní zátěž jak pro pracovníky, tak pro firmy. Myslím si, že na toto opravdu nesmíme zapomenout. Děkuji. Děkuji nyní pan Mann a po něm paní Jaslovecka. Ano, děkuji. Já jsem chtěl také Agnes a Elizabeth srdečně poděkovat za tu práci. Myslím si, že jste se snažili pracovat ve společném duchu, tak abyste dosáhli kompromisu, tak aby to bylo užitečnější pro zaměstnavatele a zaměstnance i pro malé a střední podniky, tedy aby se všechno dobře skloubilo myslím, že nesmíme připustit nikde žádný sociální dumping. To je důležité a vlastně v této směrnici o vysílání pracovníků to musí být také jasně stanoveno. Potom musíme také postupovat proti protekcionismu, což vlastně dnes jsme toho svědky ve Spojených státech. A to vlastně by neměla, nemělo být něco, co by tedy e, měla Evropa přebírat. E, Považuji za důležité, že vys- abychom zajistili, že vysílání je skutečné, že nepůjde o to falešné vysílání že skutečně pokud budou po vyslání pracovníci do jiné země, aby to bylo skutečné, protože i v Německu, v mé zemi, zažíváme to v různé příležitosti, že ta situace je poměrně eh, dramatická s vysíláním. Nejsou to drobné problémy a není to je to oblast, kde se musíme zaměřit. Já jsem pracoval ve výboru tax také ohledně záležitostí s Panama Papers, potom v tom eh, vyšetřovacím výboru. To je skutečně věc, která narůstá na například falešně přihlašovaní pracovníci práce na černo. Malé a střední podniky se musí držet pravidel a musí se zbýt zajištěno, aby ti pracovníci byli vysíláni skutečně rozumně, tak si myslím, že ten základ bude dobrý. Co se týká platu, odměňování, že, by, že za to budou odpovídat členské státy, ano. Na závěr bych chtěl položit otázku, ještě jsem nenašel odpověď ani v těch pozměňovacích návrzích. Eh, reprezentativní eh, kolektivní smlouva. Co to je přesně? Myslím si, že na to ještě jsme nedostali žádnou odpověď, takže bych vás požádal, abychom také nějaké řešení našli v této věci. Děkuji. Eh. Děkuji. Nyní paní Jaslovecká a po ní paní Weber. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, protože většina těchto návrhů prokazuje, že si všichni přejeme zajistit, aby na nařízení a směrnice, aby e, byly skutečně transparentní s jasnými pravidly, aby se Evropa mohla bezpečně e, vyvíjet. Já jsem se dívala na pozměňovací návrhy a snažili jsme se navrhnout takový text, který bude právě jasný a transparentní jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Pokud jde o dlouhodobé vysílání pracovníků, tak eh, nejprve musíme posoudit právní následky eh, po uplynutí 24 měsíců předkládáme seznam dalších práv, které bychom mohli přidělit vysílaným pracovníkům. Je to pozměňovací návrh 289. Eh, také navrhujeme flexibilnější způsob výpočtu délky trvání vysílání pracovníků. Ten výpočet 24 měsíců odkazuje eh, vlastně na referenční období 36 měsíců a také eh, navrhujeme výjimky dvouměsíční pauzy. Řada odvětví totiž eh, takový přístup vyžaduje. Kromě toho navrhujeme ustanovení, které by zlepšilo koordinaci této směrnice s nařízením 883. Když eh, spadá vysílaný pracovník eh, do sociálního zabezpečení země, v níž pracuje, tak je potřeba to zohlednit. V návrhu 365 navrhujeme, aby kromě minimální mzdy vysílaný pracovník eh, dostával také příplatek eh, za práci eh, během například státních svátků. Také by měli dostávat bonusy na, na konci roku a tak dále. To znamená, tyto záležitosti, bonusy, e, odměny, toto by si měly definovat jednotlivé členské státy. Zmíním také návrh 412, který je důležitý a který se týká povinnosti publikovat všechny tyto informace na webových stránkách. Zaměstnanec e, nesmí e, být pokutován v případě, že byly nesprávně vypočteny částky nad rámec jeho platu. Kromě toho také navrhujeme, aby služby v oblasti dopravy byly vyjmuty z této směrnice. Teď myslím především krátké cesty, tranzity, tranzitní dopravu a tak podobně. Jedná se o specifickou oblast, eh, specifické odvětví, které by se mělo řešit eh, samostatnou legislativou. Evropská komise uvedla při řadě příležitostí, eh, že nelze E, s tímto odvětvím e, zacházet jako s jinými odvětvími služeb. Takže doprava by určitě měla být z této směrnice vyjmuta. A poslední věc, e, kolegovi z Francie bych chtěla říct, že 60 vysílání funguje mezi jednotlivými zeměmi západní Evropy. Takže tato směrnice je zejména potřeba právě pro západ Evropy. Děkuji nyní Renate Weber, po které vystoupí paní Šojdrová. Děkuji. Paní předsedkyně, já musím říct, že si cením práce, kterou odvedli všichni kolegové na této problematice. Bez ohledu na to, že naše názory se liší. A chci říci, že je tady několik hm, omylů a nejasných záležitostí, které bychom si měli vyjasnit v rámci přeskumu této směrnice, protože jinak je možné, že skutečně dojde k rozkolu v Evropské unii, což nebude ku prospěchu nikoho z nás. E, za prvé, když se podíváte na statistiky, tak uvidíte, že pravda je taková, že vysílání pracovníků probíhá mezi jednotlivými zeměmi západní Evropy. Nicméně e, ty, na které e, dopadne ten přeskum a budou to takové ty vedlejší oběti, to budou eh, především malé střední podniky eh, ze zemí střední a východní Evropy. Protože se všemi těmi požadavky, přísnými podmínkami eh, mohou obstát jenom velké firmy a nadnárodní společnosti. A další takové zmatení podle mého názoru panuje Eh, tam, kde se směšuje myšlenka ochrany pracovníků, což je samozřejmě eh, naprosto vítaná záležitost eh, s nezákonnými postupy, ale co je nezákonné, by se zkrátka mělo vždy jako nezákonné postihovat. A proč tady poukazujeme na záležitosti, které se týkají nelegálních aspektů ve snaze regulovat vysílání pracovníků? To skutečně nechápu. Za třetí, potřebujeme, a omlouvám se, že to tady znovu říkám, to je ten pro, problém eh, polského instalatéra, ale to nebyl nikdy vysílený pracovník, to byl pracovník, který se rozhodl jako kdokoliv jiný v Evropské unii vydat se za prací jinam, ale my eh, se pořád odvoláváme na tyto záležitosti eh, ve souvislosti s touto směrnicí a snažíme se řešit záležitosti, které vlastně by se vůbec řešit v této souvislosti neměly. A tím se dostávám k právnímu základu, protože u vysílání pracovníků je právním základem eh, článek, který se týká služeb. Všechny ty ostatní mýty nás nutí rozšiřovat právní základ, ale já se eh, proti tomu rozhodně stavím, abychom eh, právní základ měnili. A Dále si myslím, že je potřeba, abychom vypracovali sektorově specifickou legislativu pro dopravu. U dopravy, už teď musím říct, že malé a střední podniky z východní a střední Evropy už byly vytlačeny z evropského trhu, už eh, nemohou dále eh, investovat tolik prostředků do splnění legislativních požadavků. Legislativa totiž není jenom samotný zákon, legislativa, to jsou také administrativní, místní, eh, regionální pravidla, které nikdy nenajdete na žádných webových stránkách žádného regionálního úřadu. A věřte mi, já jsem mluvila s celou řadou združení dopravců a s odborovými svazy a skutečně jsme jim hodně, hodně zkomplikovali život. Děkuji nyní paní Šojdrova a pak Steve, paní Stevens. Předsedkyně, já navážu na předřečnici. Děkuji za diskuzi, kde můžeme vysvětlit některé naše pozměňovací návrhy, protože pokud chceme transparentní směrnici, měli bychom mít možnost vzájemně slyšet důvody, proč své návrhy předkládáme. Já jsem předložila 11 pozměňovacích návrhů, ale vysvětlím pouze dva, které reagují na tu diskuzi. Co se týká právního základu. Já se nebráním a naopak eh, myslím, že je vhodné, aby právní základ byl rozšířen o ochranu zaměstnanců vysílaných, ale myslím, že je třeba zdůraznit právě právní základ eh, volného pohybu služeb a proto vracím eh, název eh, tedy toho článku 56 přímo do textu, aby tam byl explicitně vyjmenován, aby bylo jasné, že se jedná tedy o eh, směrnici, která se týká volného pohybu služeb, který má být tímto zajištěn. Druhý pozměňovací návrh, eh, o kterém chci hovořit, směřuje k dopravě. Myslím si, že by možným kompromisem všech i protichudných návrhů, které tady k, dopravně, k sektoru dopravy zaznívají, mohl být návrh, který, eh, kterým eh, navrhuji, aby pro sektor dopravy platila stávající úprava směrnice z roku 96 do doby, než komise předloží a nabude platnosti nová legislativa pro, obor, eh, pro odvětví dopravy. To znamená, že by ta administrativní, zvýšená administrativní zátěž, která eh, se navrhuje touto novou směrnicí, nebyla uplatněna na sektor dopravy a všichni chápeme a všichni zdůrazňují, i předkladatelky ve své zprávě uvádějí, že sektor dopravy je specifický a potřebuje svoji úpravu. Bylo by tedy logické, abychom do eh, revize, revize směrnice prostě tu dopravu nezahrnovali a nechali jí podmínky podle eh, směrnice z roku 1996. To je můj návrh, který považuji za kompromisní. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji a nyní paní Stevens a pak poslední řečník uh... Pan Kristensen, nyní paní Stevens. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se za to zmatení na začátku. Já jsem eh, myslela, že jsem s eh, stínovou zpravodajkou, ale spletla jsem si to s jinou problematikou, kterou budeme řešit až odpoledne. Takže pokud jde o tuto věc, tak já bych chtěla předně poděkovat oběma zpravodajkám za odvedenou práci, protože ta problematika je nesmírně důležitá. Eh, byť to téma vysílání pracovníků je velice citlivé, tak eh, je zcela nezbytné, abychom nadále bojovali se sociálním dumpingem. Opravdu to je zásadní pro ochranu vysílaných pracovníků a také pro ochranu místních pracovníků. A nesmíme zapomínat také na občany eh, a to, jakým způsobem vnímají Evropu. Teď bych se krátce vyjádřila eh, k trvání vysílání pracovníků Vysílání pracovníků ze své podstaty je vždy dočasné povahy. A vzhledem k vysokým rizikům, způsob, rizikům sociálního dumpingu v některých odvětvích si myslím, že je potřeba, abychom stanovili maximální délku trvání vysílání pro každý sektor. Vzhledem k tomu, že průměrné trvání vysílání je kratší než čtyři měsíce, tak si myslím, že maximum šesti měsíců je vhodná délka pro všechna odvětví. A co je třeba tady zvážit jako riziková odvětví, to si rozhodne každý členský stát, které odvětví je rizikové, protože situace se v jednotlivých členských státech značně liší. Kromě toho tento přístup bude respektovat zásadu subsidiarity. Na druhé straně jsou tady uh, odvětví, kde volný pohyb služeb a vysílání pracovníků eh, přineslo obrovskou prosperitu členským státům. Vysílání neznamená vždycky sociální dumping. To je velice důležité v diskuzi říci, nesmíme na to zapomínat. A proto nevěříme, že je potřeba eh, stanovovat eh, maximální délku trvání v nerizikových sektorech, pokud to bude pořád ještě dočasné vysílání tedy. Jinak se sociálními podvody samozřejmě bojovat musíme, ale nesmíme se zbavovat výhod, které pramení z vysílání pracovníků. A e, Toto budu obhajovat e, také při přeskumu nařízení o sociálním zabezpečení. Druhé téma, které bych tady chtěla zmínit, je zásada e, rovné stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě. Já si myslím, že to je sine qua non, pokud chceme ochránit pracovníky. A znamená to velice důležitý krok upředu a také eh, v boji s podvody a sociálním dumpingem. Není pochyb o tom, že Evropská unie musí vytvářet prosperitu a pracovní místa a nesmí způsobovat eh, jejich eh, ničení tím, že budeme jak si směřovat směrem dolů. Takže zásada stejného platu se musí projevit e, v jasných pravidlech. Musíme to přetavit do jasných e, pravidel, protože pravidla, která se obtížně aplikují, se vůbec používat nebudou. Kromě toho, pokud ta pravidla vytvoří opravdu vysokou administrativní zátěž, tak to bude obrovskou překážkou e, zejména pro malé a střední podniky. Moje delegace i já obhajuji lepší legislativu pro účinnější vnitřní trh. A poslední věc, kterou zmíním, Stanovování mest je vždy v kompetenci členských států. A podobně jako předřečníci, myslím, že musíme vytvořit situaci, která bude výhodná pro všechny strany. Plně to podporuji. Děkuji. Děkuji, paní Stevens. Teď pan Kristensen, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chci poděkovat taky oběma spoluspravodajkám za skvěle odvedenou práci. Myslím si, že východisko zde máme velice dobré, tedy to, že se to rozdělilo do různých kapitol, tím bude snazší se zaměřit na potenciální překážky. Souhlasím s Tomasem Manem, že tady jde o to, abychom byli proti protekcionismu, proti sociálnímu dumpingu je potřeba působit podle smlouvy, to znamená stejné zacházení a nediskriminace. To musí být ten hlavní leitmotiv naší práce. Nebo někdy se tomu říká i červená linie. Není možné, aby eh, lidé tato pravidla mohli obcházet. Nesouhlasím s lidmi, kteří si myslí, že by součástí této směrnice měla být doprava. Souhlasím, že můžeme mít pro sektor dopravy něco sektorově specifického, ale eh, lidé vysílání v tomto sektoru musí být přece pokryti směrnicí o vysílání pracovníků. Jinak by to nebylo dobré. Myslím si, že to bude přínosné cvičení pro celou EU a konec konců i pro Evropský parlament. Bude to takový test, zda jsme schopni odvádět naši práci. Zda jsme schopni dosáhnout skutečné většiny pro tuto směrnici, aniž by tady docházelo k velkému rozštěpení. A zároveň je to prospěšné cvičení pro naše ministry v radě. V tom smyslu, že i oni budou schopni vyprodukovat dobrou směrnici, aniž by se poštvávaly jednotlivé členské státy proti sobě, protože spousta lidí, kteří chtějí poštvat státy proti sobě, v parlamentu jsme poměrně jednotní, tak v radě se zdá, že lidé, že, že tam chtějí všechno rozštěpit tak, aby z ničeho nakonec nic nebylo. Toto je dobrý návrh a děkuji vám za něj. Díky, že jste byl tak stručný a tak věcný. Možná bychom mohli dát eh, pár minut pár minut komisi a vy pak budete mít pouze 25 minut na odpověď. Prosím, za komisi je to pan Pereira. Pár minut, pár poznámek. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být opravdu stručný. Nejprve děkuji za to, že jste mi udělila slovo a děkuji oběma spoluspravodajkám za jejich eh, skutečně skvělou práci a samozřejmě všem poslancům za veškeré úsilí, které eh, odváděli při předkládání pozměňovacích návrhů, které, a zde souhlasím s tím hodnocením, které provedla paní Moren Chartier, kterých přece není až tak vysoký počet vzhledem k významu tohoto textu. Já bych chtěl říct jenom několik připomínek. Samozřejmě nebudu se soustředovat na pozměňovací návrhy, to není ani moje úloha, ale několik důležitých připomínek. Nejprve. Rád bych vyjádřil náš naprostý souhlas s tím, a co zdůraznili obě spolupravodajky a mnoho poslanců, a to nutnost mít naprosto jasná a přesná pravidla, která budou platit a která, která bude možno kontrolovat. Jak již zde zaznělo, takže to uvedu jen tak mimochodem, pro nás je jasné, že ten návrh ohledně odměňování jde správným směrem. Avšak a také jsem bych rád zdůraznil, že ty pozměňovací návrhy jdou směrem zvyšování transparentnosti ohledně pracovních podmínek, které platí pro vysílané pracovníky podle této nové směrnice, tak to je také něco, co by mělo usnadnit konkrétní provádění a také se domnívám, že to je věc, která jde správným směrem. Ale zdá se mi, že jaksi takové šíření různých eh, systémů, různých pravidel, která by platila pro vysílané pracovníky podle délky období, tak to se mi zdá, že jde opačným směrem. Pokud budeme mít více typů pravidel. Některá budou platit do 6 měsíců, do 24, nad 24, tak to nejde směrem ke zjednodušování života ani pracovníků, ani podniků, ani těch inspektorů práce, kteří to budou kontrolovat. Také se domnívám, že je důležité, abychom zachovali ten původní cíl této směrnice, ta, a to koordinovat platné národní legislativy pro eh, podmín, pracovní podmínky vysílaných pracovníků s cílem zjednodušit volný oběh služeb a dobré fungování jednotného trhu. Cílem této ta koordinace by měla platit pouze po období toho vysílání. Myslím si, že je nutné, abychom se tohoto drželi. Jednak ta směrnice řeší pracovní podmínky, ale řeší je pouze během té obdoby vysílání těch pracovníků. Myslím si, že jsou některé pozměňovací návrhy, které se snaží stanovovat zde něco, co už se ve vlastním slova smyslu netýká toho období trvání vysílání, ale týká se to spíše období předtím a potom. A myslím si, že bychom se však měli jaksi odolat tady těmto pokusům a že bychom měli řešit ty pracovní podmínky a podmínky odměňování pouze během té doby vyslání, vysílání, což je vlastně cíl té směrnice. Již jsem to řekl před chvílí, ještě jednou to zopakuji, protože se domnívám, že to je další velmi důležitá věc eh, vzhledem ke právnímu základu této směrnice a to je ta skutečnost, že bychom nemohli akceptovat se zaváděním nějakých pravidel, které by jakýmkoliv způsobem vedly k diskriminaci eh, národních poskytovatelů služeb a přeshraničních poskytovatelů služeb. Myslím si, že toto je, eh, já chápu argumenty, které jsou za některými těmi pozměňovacími návrhy, ale na to bychom měli dávat pozor, zejména pokud jde o zdroj těch pracovních podmínek, které budeme akceptovat jako platné pro vysílané pracovníky, aby nebyly zas tak široké, tak vágní, že by to vedlo k určité diskriminaci mezi poskytovateli služeb na národní úrovni a těmi přeshraničními. A protože musím být stručný, tak už jen poslední připomínka. Rád bych řekl, že otázka právního základu je skutečně politická otázka, ale také velmi právní. Je zde celá řada judikatury různých soudů, Evropského soudního dvora a tak dále, že ten výběr nebo ta volba právního základu musí být stanovena na objektivním základu a cíl musí to směřovat k tomu danému cíli a dvojí právní základ by měl být pouze mimořádný, naprosto mimořádný, když opravdu, opravdu jsou dva neoddělitelné cíle v této směrnici, které skutečně jsou velmi pevně spojeny a žádný není nadříz, nadřazený nebo podřízený. A je potřeba vyhnout se tomu, aby se situace zkomplikovala. Nicméně se nám zdá, že cíl této směrnice je a zůstává to, aby, byl zajiště, aby bylo zajištěno dobré fungování jednotného trhu za lepší koordinací těch na podmínek. A to je hlavní cíl. Myslím si, že e, soudní dvůr jasně stanovil, že je tam věc, která je nadřazená a to je vlastně výběr toho právního základu, který pro tyto podmínky musí platit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A teď eh, paní Jongerius, paní Moran Chartier, máte slovo na nějakých 23 minut. Děkuji. Děkuji všem kolegům za dodání takového dalšího rozměru k tomu, co jsme si přečetli na papíře. Jsem velice ráda, že trávíte nejen čas tím, že sepisujete pozměňovací návrhy, ale také tím, že nám zde tu situaci ještě tak, řekněme, dokreslujete, říkáte nám, co jste v těch pozměňovacích návrzích měli na mysli. Doufám, že Rovněž v blízké budoucnosti se nezaleknete, když vás třeba ještě jednou požádám, abyste trošku rozvedli ten kontext pozměňovacích návrhů, protože jak jsme řekli, ano, je před námi dlouhá cesta, ale já jsem si jista, že ole, že jsme toho schopni, pokud budeme ochotní naslouchat jednotlivým návrhům a snažit se nacházet společnou, společné východisko, které do budoucna může znamenat řádné fungování vnitřního trhu, které může jít ruku v ruce s dobrým zacházením vůči malým a středním podnikům, ale také s dobrým zacházením vůči pracovníkům. Je potřeba najít tu správnou rovnováhu. Možná bychom také měli říct, že si nemůžeme dovolit nebýt schopni se toho úkolu zhostit, protože naši občané Konec konců můžeme říct, že nás poměrně dost dobře platí za to, abychom byli schopni se s něčím takovýmto popasovat, že zkrátka musíme najít dobré řešení a cestu vpřed v této věci. Pro mne, pro nás je velice důležité, abychom chránili základní práva v EU. A ano, samozřejmě, svoboda pohybu pracovníků je základní právo, a my ho nechceme nijak oklešťovat. Konec konců v životě před parlamentem jako odborářka jsem vždy hájila právo na stěhování se za prací jinam. Říkala jsem, že to je základní právo pracovníků. Jít hledat práci někde jinde, když si myslíte, že tam na tom budete lépe. Ale dnes až příliš často ta svoboda služeb je svým způsobem zneužívána k tomu ne, aby chránila pracovníky, ale k tomu, aby obcházela základní práva, mimo jiné práva pracovníků. A pro nás je velice důležité najít rovnováhu a nějaký ten správný postup v této věci. Proto a nebudu zde reagovat na všechny ty návrhy, které tady zazněly, protože to by implikovalo, že už vím, kde ta rovnováha na konci skončí jaká je ta slatá střední cesta. Já mám svůj vlastní názor, teď je potřeba zkusit najít společnou řeč a spolupracovat na tom, abychom vypracovali co nejširší parlamentní pozici. Protože je fakt, že po hlasování zde Budeme jednat s radou, už tedy slýchám určité pozitivní ohlasy od nich. Pokud rada bude pracovat v rámci stejného časového rámce jako my, tak eh, po práci v radě nastoupí trialog a tam budeme potřebovat co nejširší konsenzus. Takže myslím si, že musíme být schopni se toho úkolu ujmout, musíme generovat výsledky, které skoncují se sociálním dumpingem a skoncují také s tou hrozbou potenciálního protekcionismu, protože to nám k ničemu nepomůže. A nakonec bych chtěla říct jenom to, že doufám, že mi umožníte, abych vám případně zavolala v dalších fázích projednávání pozměvacích návrhů, abychom e, to spolu ještě probrali. Těším se na spolupráci nejen se spolu spravodajkou a se stínovými zpravodaji, ale se všemi členy našeho výboru, protože musíme skutečně vypracovat co nejširší základ pro další práci. A ano, já si to napíšu nad stůl, pojďme být schopni se toho zhostit. Děkuji Agnes za tento velmi pozitivní a otevřený závěr. Děkuji paní předsedkyně. Já bych na úvod řek, chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a vlastně všem kolegům, kteří dnes dopoledne se vyjádřili v této diskusi a objasnili nám své pozměňovací návrhy, které předložili. Opravdu první bod, který na mě zapůsobil, je, že naše náš kolektivní duch nebo způsob myšlení se mění. To, co bych si asi odnesla z toho, já jsem si tady zaznamenala několik vět, hodně jsem si udělala teda poznámek, nechceme rozdělit Evropu. To znamená, že to, co opravdu je ten hlavní pojem, ten evropský duch konstruktivní, tak to opravdu vyplynulo ze všech těch příspěvků dnes dopoledne a za to bych vám chtěla říct velké děkuji, protože nemůžeme pracovat s pozitivním, nemohli bychom pracovat s pozitivním závěrem, pokud bychom neměli tady tento kolektivní duch. To znamená nedělit Evropu tak, abychom neobraceli jedny proti druhým, abychom se nedostali do této logiky. Takže nicméně vám dlužím několik vysvětlení, protože vy jste všichni, nebo někteří z vás se o tom zmínili, viděli tedy, že Francie, moje země tedy, byla minulý týden zmítána určitým ustanovením, takzvaným Moliérovým. Někteří, kteří možná nemají až tolik evropského ducha, chtějí zapracovat a odhlasovat ne na národní úrovni, ne, nemilme se, protože já jsem na, v Národním schromáždění a v Senátu se mi podařilo zablokovat tuto klauzuli, která je proti vysílaným pracovníkům, která je proti volnému poskytování služeb. Ale některé články jsou přicházejí jaksi na místních trzích, na v městech, v městech, v krajích, v departmánech. A já jsem tedy vedla poměrně náročnou bitvu proti této Moliérově klauzuli a vůbec prostě nic nepovolím tady u tohoto, protože pokud bychom se dostali tady do tohoto soukolí tak to by vlastně znamenalo úplně rozprášit celý ten evropský duch a veškerou naši práci zničit. To by znamenalo poš zničení volného poskytování služeb, zrušení volného oběhu eh, občanů, volného oběhu, oběhu pracujících a můžete si být jistí, že opravdu budu dělat všechno proto. Já jsem ve své vlastní straně napsala dopis. I ta moje strana jaksi byla hodně taková rozvrácena. Někde musíme být trošku impertinentní ve vlastní straně, aby náš hlas byl vyslyšen, což jsme udělali. Ale je to boj, který bych tedy nechtěla, abyste, abychom zažívali i jinde. Asi pochopíte, že když toto říkám a když toto dělám, tak chápete asi ten duch, se kterým já pracuji nebo my pracujeme. Já ne, nechci pracovat v nějakém uzavřeném duchu čistě francouzském nebo východ proti západu. Opravdu chci, abychom pracovali vyváženě v evropském duchu. Takže Moliérova klauzule, ta prostě pro mě není. Já vím, jaký je ten původ toho. Nebudu tomu tady dělat reklamu a počítejte s mým s totálním nasazením, a že budu bojovat proti tomu. A druhý bod, když jsem proti... Já vlastně chráním vás všechny, všechny vysílané pracovníky v celé Evropě, když vedu tento boj. Druhý bod, a to myslím si, že na nás to hodně zapůsobilo, na mě i na Agnes, že jsme vycítili ze všech vašich připomínek, hm, příspěvku, že stejně jako my se snažíte najít konsensus, ty body, které budou konsensuální. Nechceme protekcionismus, ale chceme vytvořit, dosáhnout konsensu a v rámci hledání toho širokého konsensu a to byl závěr kolegy Kristensena, tak to je vlastně stanovisko parlamentu nebo pozice parlamentu vůči radě. Budeme potřebovat většinu v parlamentu a budeme potřebovat být silní v rámci trialogu, pokud chceme společně získat a vyhrát, obhájit to naše stanovisko. Myslím si, že jsme odvedli skutečně hodně práce, ale ještě máme hodně práce před sebou. My všichni, nejen my dvě spoluspravodajky. A z tohoto důvodu, abych odpověděla na Martině, která říkala, že nebyla schůzka stínových zpravodajů. Bude schůzka stínových zpravodajů, už jsme nějaké měli, ale příští schůzka stínových zpravodajů, čekali jsme se stanovením data na to, abychom měli všechny pozměňovací návrhy tak abychom už mohli vést konstruktivní diskusy o dosažení kompromisu na základě těch pozměňovacích návrhů. A všichni stínoví zpravodajové museli minulý týden dostat pozvání. Mluvím pod kontrolou sekretariátu. Pozvání na příští schůzi stínových zpravodajů 5. dubna. Takže tam opravdu budeme to bude nová další etapa práce, která bude před námi a to bude vytváření těch kompromisů, hledání konsensu u všech těch bodů, kterých se nám podaří dosáhnout konsensu. Možná to bude eh, rozdílné tempo, rozdílná geometrie, protože všechny nápady, eh, všechny myšlenky možná nezískají většinu, nebo ta většina bude různá, ale je to náš cíl každém případě nesmírně důležité se mi zdá to, abychom společně diskutovali zejména o problému, abychom zaručili volné poskytování služeb, abychom si stanovili jako politickou línii za stejnou práci, stejnou mzdu, protože pokud bychom si toto nestanovili, tak by docházelo k nekalé konkurenci a co se týká otázky odměňování, tak samozřejmě povedeme ještě diskusy o odvětví dopravy. Co se týká rozšíření právního základu, tak vyslechla jsem velmi pozorně opatrnost pana Pereiry, který nám říkal, že dvojitý právní základ je zcela mimořádný. Ano, určitě máte pravdu. Nicméně se domnívám, že v tomto výboru pro zaměstnanost, my nejsme v Imkot, ve výboru IMKO tady, a jsme jednak zde máme to volné poskytování služeb, o kterém hovoříme, ale také volný oběh pracujících, boj proti sociálnímu dumpingu. Takže je zde tady ta konotace sociální, kterou eh, bychom také chtěli dodržet. My, politikové, protože to je náš job. My jsme zvolení, my jsme poslanci, my jsme politikové a chceme vyslat signál našim spoluobčanům, signál o sociální Evropě, to znamená o Evropě, která se zabývá obavami a starostmi našich občanů. Můžete se podívat na všechny studie, které byly provedeny na evropské úrovni. Tak první nebo hlavní téma a obava našich spoluobčanů, to je zaměstnanost, pracovní místa. A zde nám naši občané říkají, co dělá Evropa pro nás tady v této oblasti. A já nemám chuť jak si schovávat se za nějaký jed, ten praktický ochranný štít, kde bych říkala, to se, no děláme tady, něco a tak dále. Pane Pereiro, možná vás teď trošku zklamu, ale máme chuť jít tímto směrem a, mám, a chceme, aby se nám toto podařilo. To říkám paní předsedkyně vám a všem našim mým kolegům. Děkuji Agnes samozřejmě, protože Ono to není v podstatě jednoduché, pat jsme z různých politických skupin, Mohli bychom mít stanoviska, která jsou protichudná, ale my jsme se snažili nepracovat v tomto duchu, ale naopak společně budovat, společně stavět, společně a kolem nás. A to je teď ta etapa, která je před námi a na, do které se s Elánem a chutí vrhneme. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme vám, eh, Agnes a eh, paní Morán Šartě. Bylo velice zajímavé si vás vyslechnout. Eh, vkládáme do vás veškeré své naděje. Tak, a pokračovat budeme ve 14 hodin. Pak přijde Madame Tyson, z komise tedy. A poté bude následovat debata ohledně situace mladých a jejich zaměstnanosti. Takže ve 14 hodin.